Vážení kolegové, vítejte. Vítejte zpět v práci. Přeji všem všechno nejlepší do nového roku. Doufám, že jste si užili prázdniny, že jste si odpočinuli. A teď se tady znovu scházíme abychom zahájili naše společné zasedání Výboru pro hospodářské záležitosti a pro rozpočet. Tomuto zasedání budu spolu předsedat eh, s panem Sadbamou a budeme hovořit eh, o navrženém programu. Víte, že máme před sebou některé důležité legislativní záležitosti, které se týkají eh, fc 2. Paralelně bude spolupracovat naši dva spoluspravodajové. Nemusím asi vysvětlovat, jak důležitá je tato práce pro budoucnost evropského hospodářství a pro úspěšné zlepšení našeho investičního plánu. Věříme, že prodloužení tohoto Evropského fondu bude tou pravou příležitostí, jak dále zlepšit to, aby investiční plán skutečně podpořil růst kvalitních investic po celé Evropě. A teď už předám slovo panu spolupředsedovi, aby se rovněž vyjádřil, pokud se tak přeje. Děkuji, pane Gualtieri. V podstatě nemám, co bych dodal. Můžeme si eh, prodat, eh, teď projít eh, ty první dva technické body, první a druhý bod, schválit si navržený pořad jednání. Pokud jde o sdělení předsedy, tak svým jménem a jménem výboru pro rozpočet bych pouze uvedl, že od listopadu 2015 jsme se vlastně takto společně nezešli, nicméně proběhla Mm, tři společná eh, hodnocení společně s komisí, pokud jde o fungování eh, EFSI a také hodnocení Evropské investiční banky a také externí hodnocení ze strany Ernst Young, pokud jde o provádění nařízení o EFSI. A od té doby tedy všichni víme, že byl předložen návrh 2.0, máme ze 6. prosince stanovisko rady, takže Taková je současná situace a dnes eh, jsme zde, abychom prodiskutovali to, jakým způsobem postupovat dále. Možná by tedy bylo dobré, abychom začali už eh, naší problematikou a nejprve předáme slovo našim eh, spoluzpravodajům, panu Fernandesovi a panu Bulmanovi. Děkuji. Já bych vás eh, zde chtěl rovněž přivítat. Eh, Přeji vám všem eh, také všechno nejlepší do nového roku. Já doufám, že to bude dobrý rok pro Evropský parlament a pro evropské instituce a celou Evropskou unii a pro jejich 500 milionů občanů, kteří nás potřebují. Myslím, že můžeme říci, že EFSI, Evropský fond pro strategické investice, byl doposavat úspěchem a úspěšně funguje i nyní. Což neznamená, že není možné tento fond ještě dále zlepšit a celý tento projekt doladit. Je potřeba se podívat na to, jakým způsobem doposavat probíhalo provádění tohoto fondu a v čem bychom se mohli do budoucna zlepšit původním cílem bylo zmobilizovat 315 eh, miliard eur. Bylo tam také okno, okno pro malé a střední eh, podniky a v rámci tohoto okna pro malé a střední podniky došlo k eh, provádění fondu dokonce lépe, než jsme původně očekávali. 388 firm po celé Evropské unii bylo z tohoto fondu podpořeno a tento počet roste ve všech 28 členských státech. Před měsícem to ještě bylo 27 států. zbývající část fondu, která není určena pro MZP, postupovala trochu pomaleji. Před rokem jsme tady hovořili o multiplikačním eh, efektu a teď si spíše klademe otázku, jakým způsobem jít ještě dále, jak se posunout od těch 315 k 500 miliardám eur. Samozřejmě, že to bude trvat určitou dobu, než eh, Eh, se nám podaří přesně pochopit eh, způsob, jakým ovlivňuje tento fond a investiční plán tvorbu pracovních míst. Evropská unie totiž ještě stále potřebuje další investice. Je zjevné, že potřebuje reagovat na určitá selhání trhu a právě proto je tento fond nesmírně důležitý. Vystává zde také otázka adicionality, nařízení o adicionalitě by potřebovalo také do určité míry zlepšit a otázka stojí tak, zda provádění fondů je nastaveno tak, aby se opravdu správně prováděly veškeré eh, definice. Evropská unie, Evropská investiční banka musí správně interpretovat ducha tohoto nařízení. V tomto případě tedy ehm, se musí zaměřit především na správnou interpretaci definice adicionality. To je cíl, eh, který nesmíme pustit ze zřetele a je velice důležitý zejména pro Evropský parlament. Eh, tak tomu bylo od samého počátku. Dále potřebujeme také zajistit správnou zeměpisnou rovnováhu při uplatňování fondu. Tento fond samozřejmě nemá nahrazovat kohezní politiku, to je zcela zřejmé, ale měl by doplňovat či kompenzovat určitá selhání trhu. Soudržnost je určitě jedním z kritérií pro způsobilost, eh, pokud jde o čerpání prostředků z tohoto fondu, takže je velice důležité, abychom nastavili správné rozprostření financování napříč zeměpisnými oblastmi a odvětvími, ale nesmíme zapomínat na to, že členské státy a regiony Eh, musí cítit odpovědnost za tento projekt a musí vnímat příležitost, kterou tento fond eh, nabízí. A tady myslím, že se vše nedařilo stoprocentně, takže zlepšení je do budoucna možné. Podobně je to s tím Evropským investičním eh, poradenstvím, které mělo umožnit poskytovat poradenství eh, subjektům, kteří si přejí investovat, eh, měli pomáhat eh, místním regionálním úřadům. Evropská investiční banka do současné doby poskytla půjčky v různém rozsahu. Minimální byla 16 tisíc eur, ale nesmíme zapomínat na to, že toto se může dosti lišit mezi členskými státy a my teď potřebujeme, aby vznikla určitá platforma, která by podporovala celoevropské projekty, například energetickou unii. Bylo by možné, aby takové platformy potom propojovaly menší projekty, které by mohly přispět eh, celé Evropské unii. A myslím si, že toto by se mělo eh, zrodit. Takže před námi je ještě hodně práce. Je zjevné, že je potřeba dosáhnout zlepšení a je potřeba se také poučit z dosavadního provádění tohoto fondu. Přesto přeze všechno eh, já vnímám tento fond jako iniciativu nesmírně pozitivní pro celou Evropskou unii, protože podpořila investice a přispěla k tvorbě pracovních míst. Děkuji. Nyní pan Pulman. Já herzlichen Dank. Děkuji vám. Páni předsedové, děkuji ti, Jose Manueli, za úvod i eh, za sebe bych chtěl popří, popřát nám všem šťastný nový rok s čerstvou silou, energií, s novou odvahou. Jak jinak bychom mohli zahájit nový rok, než s diskuzí, jak zlepšit investice a zvětšit jejich objem v Evropské unii. To je dobré zahájení roku, myslím si. A je to jistě přesvědčení většiny členů parlamentu, široké většiny poslanců že jsme připravili dobrou legislativu, i když Jose Manuel už na to upozornil, nejsme spokojeni se vším, co se týče implementace strategie jako takové. Tady vidíme nezbytnost zlepšení. To se týká jak výběru projektů, tak otázku adicionality, která zde již zazněla, protože celá řada projektů už byla stejně nebo by byla bývala stejně financována i bed strategických investit, mm, takže e, my jsme se právě zaměřili na ty mezery e, v legislativě, ale my si myslíme, že je to správný instrument, e, ale hleděli jsme na to, zda byly přiměřeným způsobem využívány. A naše odpověď je ne existovalo dostatek platform pro podporu iniciativ v regionech, zejména v, pro malé, středně velké podniky, zejména pro malé, středně velké projekty. Dostali možnost účastnit se modernizačních aktivit. My si myslíme, že příliš málo pakliže vůbec. A další dob je, bod je otázka organizace EFSI. Tady musíme popřemýšlet, protože často máme dojem, že náš hlavní partner, Evropská investiční banka, provozuje business as usual, to znamená tradiční přístupy volí a e, kratérie je ukrytary úspěchu měří podle těch svých tradic a nesnaží se zapojit to novum do těch nových iniciativ, které nastartoval, nebo o kterých přemýšlel parlament a komise, když nastartovali EFSI. Komise sama nám dala návrh EFSI 2.0. Tady už jsme zjistili pozitivní body, například nakládání s údaji scoreboardu, které mají být eh, veřejné, eh, konstatování většího objemu investic pro trvalé udržitelné cíle. Jsou tu ale také problematické body v otázce žádné nové peníze, čili jak vyšší efekt může být dosáhnout méně, jako za stejné, stejný objem peněz, to tady nevím. A Potom bych si dovolil říci, pokusit se prostě určitými triky navyšovat sumy, aniž by se posílila investiční aktivita, no to tedy je třeba skutečně podrobit otázkám a analýze. Evropský parlament se zasazuje s velkou většinou o prodloužení EFSI k jeho ideám ale nemůžeme prostě jenom něco podepisovat, aniž bychom skorigovali to, co z našeho pohledu je ještě problematické. My už jsme investovali hodně do této legislativy, stejně tak, jako jsme to udělali v FC1. Máme před sebou dva postupy. Nejprve evaluační, čili hodnotící zprávu, to je to, s čím se budeme zaobírat nejprve, protože samozřejmě nejprve chceme přesně zjistit, co běželo dobře, co špatně, co je třeba zlepšit a potom máme návrh legislativy na FC2. E, to všechno budeme probírat v jednotlivých fázích pěkně po sobě a pokusíme se e, zhruba do poloviny května se tím ve výborech zaobírat tak, aby na závěr, e, jak doufáme, by ještě za malského předsednictví před letní přestávkou mohla být tato legislativa dokončena a budeme vám, vás samozřejmě informovat, jakmile to bude možné, co bychom si tak představovali, slyšení s odborníky za účelem vyhodnocení činnosti fs 1 Tady na tom závisí také technické záležitosti. Sami víte, jaké jsou byrokratické překážky tady v parlamentu lhůtu, eh, protože eh, výbory nemohou překročit určitý počet schůzí. No prostě jakmile budeme technické řešení pro náš kalendář, tak vám ho pošleme. Eh, a doufáme, že budeme smět navázat na jeden bod, který jsme vždycky, jsme vždycky měli u FC1 a myslím si, že to snad mohu říct i ve jménu Jose Manuela, mého kolegy. My jsme doznali velkou podporu nad rámec jednotlivých frakcí, napříč frakcemi hodně angažovaných kolegů eh, z nejrůznějších frakcí a my si přejeme, aby v této druhé fázi Eh, tomu bylo také tak, protože ten cíl za to stojí a už teď vám děkujeme za vaši pomoc. Thank you very much eh, to... Děkuji, děkuji oběma spoluspravodajům. Vidím tady stínové zpravodaje za EPP a socialisty. Já vystoupím jménem pana Karasa, takže paní Eva Paunová jako první. Hi everyone and happy new year. Přeju všem šťastný nový rok a budu mluvit jménem Otmara a chci ho omluvit. Má důležitou schůzku ve Vídni, takže mm, promluvím za něho. Co se týče mm, první výměny názorů je to dobrá příležitost podívat se zpátky na to, čeho už bylo dosaženo v rámci EFSI a také se podívat dopředu, zaměřit se na to, co je před námi v nadcházejících letech. Vzhledem k tomu, že nařízení OFC je jádrem investičního plánu předsedy Junckera, politik komise a vstoupilo v platnost před dvěma lety a již to přispělo k konkrétnímu vytváření pracovních míst růstu a konkurenceschopnosti v Evropě což je dobře. To je pozitivní začátek. Abych ještě k tomu něco dodala, mm, tak někteří kolegové eh, řekli, že mm, v současnosti 165 eur bylo mobilizováno, což je 52 cílové částky ze soukromých i veřejných investic eh, ve prospěch 200 tisíc malých a středních podniků. Takže tyto projekty byly konkrétně identifikovány ve všech členských zemích a ukázaly, že jsou potřeba čerstvé investice. My jdeme správnou cestou, ale před námi ještě dlouhá cesta. Mm. Hodnocení, o kterých se tady již mluvilo, eh, komise EIB a nedávné nezávislé hodnocení Ernst Young ukázal několik nedostatků v implementaci EFSI, které každopádně musíme řešit. Nařízení, které prezentovala komise v září 2016, ukázala určité nedostatky a prodlužuje ten nástroj na současný EMF, což vítám. Evropský parlament o toto usiloval. Současně je tady celá řada otázek, které uh, Eh, ještě třeba zodpovědět eh, jako výzvy, ehm, jasně, jasně definovanou adicionalitu, řešení sel, případů selhání trhu, optimální investice, mm, profily vyššího rizika, prostor pro equity, pro zajištění investic do reálné ekonomiky, vytváření investičních platform, které ještě nebyly implementovány, i e, spolupráce s národními mm, bankami. Otmar chtěl říci jednu věc, která je jasná e, pro všechny, že, e, že investice v Evropě není sprintem, ale maratonem. Proto potřebujeme udržitelné dlouhodobé investice i více projektů do infrastruktury, inovativní investice, nové zdroje energie pro digitální, digitální budoucnost. Věřím, že společně se nám podaří tyto otázky vyřešit v nadcházejících měsících a jménem Otmara chci poděkovat obou zpravodajům za tuto spolupráci. Chci k tomu také e, přednést jednu osobní připomínku, protože jsem byla stínovou zpravodajkou v IMCO. Velice stručně, EFSI není všelek na všechny naše problémy investic v Evropě. Každopádně ale je to dobrý prostředek, který fungoval a který přinesl konkrétní výsledky. Co je velice klíčové, co jsme řekli v našem stanovisku čeho si cením. Ehm, byla bych ráda, kdyby zodpovědní zpravodajové toto ehm, vzali na vědomí. Jsme přišli na to, že jenom 10 investice EFSI digitálního sektoru ehm, je nedostatečné, to, toto číslo. A všichni moji kolegové v IMCO souhlasí, že máte dvě minuty na celý příspěvek, takže prosím, uzavřete to. Jde tedy o spouštění investic do riskantnějších projektů, které přinášejí větší přidanou hodnotu než takové e, jiné cíle financování, než je digitální jednotný trh. Takže já sama za sebe se těším na práci návrhu FC 2.0 Mm, SND rozpočet, máme tady i někoho? Ne, takže KR, SND Lunes, a vy jste tady. Pardon. Tak prosím, pan Manka. Děkuji, pane předsedo. Evropský fond pro strategické investice je k financování vysoce rizikových investic, to řekli zpravodaji do Pullman. Jsou to doplňkové investice, které mm, by nebylo možné realizovat bez EFSI. A je třeba připomenout, že EFSI financujeme z rozpočtu Evropské unie na úkor takových významných projektů, jako je Horizon 2020, mm, nástroj na propojování Evropy a tam nám tyto peníze budou chybět. To říkám proto, že když budeme řešit projekty jako ten v první etapě, že například ve Francii se zateplilo 40 tisíc bytů a domů pomocí EFSI, přičemž v, ní, v jiných zemích se toto realizuje bez EFSI, tak to mm, není doplnkovost. Proto musíme definovat v tomto dokumentu jasná pravidla. Já a my všichni jsme pro to, abychom financovali projekty na zvýšení energetické účinnosti, pomáhající klimatu, ale současně eh, eh, to musí být jasná investice, protože někdy děláme vynikající projekty, ale bereme peníze z něčeho, co mm, eh, potřebujeme a co bychom mohli financovat i bez EFSI, takže toto musíme v našich pravidlech jasně definovat. Já samozřejmě vítám druhou etapu FC podporu malých středních podnikatelů a tak dále. To všechno e, potřebujeme, bez toho se neobejdeme, ale musíme ta pravidla jasně definovat, abychom nevykradli peníze z projektu na rozvoj inovací, propojování Evropy a ztratili je někde jinde. Děkuji. Hans Luns. Děkuji, pane předsedo, přeji všem úspěšný rok 2017 a k EFSI. První fáze EFSI, tam jsme se dohodli, že eh, využití evropských prostředků ke zvýšení investic je zajímavý přístup, nicméně zdůrazňujeme, že to není eh, všelék, Investiční situace v Evropě se pomalu zlepšuje, ale ještě to není ehm, dostatečné. Je tady velká nejistota. EU je stále vnímáno jako drahé, složité místo pro biznis my zdůrazňujeme tedy stále základní věci, pokud chceme dlouhodobou investiční perspektivu, musíme udělat víc, musíme snižovat byrokracii, musíme eh, bořit bariéry, musíme zajistit, aby členské státy implementovaly nutné reformy, tak toto mějme stále na paměti, prosím. Ehm, toto je jedna z nejkritičtějších ehm, bodů nejistota eh, je špatná pro investiční klima. K této výměně názorů se chci omezit na několik otázek. Jsou pozitivní známky. První pozitivní známky z implementace EFSI během počátečního období, ale myslím, že je příliš brzy na to, abychom chápali skutečnou úspěšnost zprávy. Um, Ernst Young, o tom jsme mluvili Mm, tady na e, zpráva Evropského učitního dvora, která byla zveřejněna. Přál bych si, aby e, zmínili plán zvýšit investice, že tyto plány byly příliš brzy vypracovány, nedostatečnými důkazy, že to navýšení je odůvodněné. Takže prosím, podívejme se i na toto. Pak několik dotazů k hodnocení k adicionalitě. Hodnocení, mm, proběhla ta analýza, můžeme se omezit na toto, anebo potřebujeme víc. Především co se týče financování Horizontu 2020 tak, tak e, toto ještě, ještě nebylo prokázáno, že inovace neutrpěly. Um, druhá otázka k adicionalitě. Dovolte, abych jasně řekl, že si myslím, že komise splní své cíle, ale um, Mm, úspěch EFSI nelze měřit pouze mm, množstvím outputů. Musíme mm, posuzovat, zda jsou ty projekty skutečně životaschopné, zda by nebyly a že by nebyly realizovány bez EFSI. Možná analýza této adicionality by měla být specifičtější v členských zemích. A na závěr jednoduchá otázka, co se týče eh, obsahu. Možná by bylo vhodné posoudit možnost větší delegace pravomocí s národním bankám, aby tam byla dvojí due diligence. Možná tyto mm, národní, tedy půlnoční banky by um, mohly tedy udělat víc. To je jedna věc, která nebyla ještě projednána. Děkuji vám. Eh, IKR Parbent Coleman. Děkuji, pane předsedo. Také já přeji všem úspěšný nový rok a aby byl úspěšnější než ten minulý. Chci říci, že je jistě dobré, když se v EU zamýšlíme nad tím, jak eh, můžeme podpořit eh, konkurenceschopnost a ekonomiku, ale musíme skutečně e, zvážit, zamyslet se, že to skutečně je e, vědecky doložitelné, e, že stát přímými investicemi nebo nějakými takovými financováním oklikou, jako tady to, že takto dlouhodobě podporujeme konkurenceschopnost, anebo je to spíše tím, že to poškozuje konkurenceschopnost? Já si myslím, že to druhé. Nejsem tak odvážný jako většina mých kolegů, kteří říkají, že jsou přesvědčeni tedy úspěchy EFSI. Já jsem mm, tyto úspěchy ještě neviděl nikde eh, validované. My musíme rozlišovat mezi privátním a veřejným sektorem. Když investice eh, veřejného sektoru mm, podporujeme v EU, tak povzbuzujeme státy k tomu, aby investovali na dluh. Na to potřebu, ne, nepotřebujeme EFSI, to jde i bez EFSI, když to chceme. A v privátním oblasti Nemůže být žádný orgán, který by, i když by byl dobře organizován, aby měl všechny údaje vš- eh, o tom, co jsou skutečně projekty, které mají eh, přidanou hodnotu a jsou dlouhodobě držitelné. My bychom měli velice eh, kriticky se dívat na ty projekty a podívat se konkrétně na realizované projekty. To by nám asi otevřelo oči. Děkuji vám. Děkuji, děkuji pane Kalmele také za přesnost a dodržení řečnické doby. Tímto naléhám na vás všechny, abyste řečnickou dobu dodrželi, protože po 6. hodině máme ještě další povinnosti. Je tady pana Ramosa z Alde, z Ekonu? Není. Má tady Alde někoho jiného, kdo vystoupí místo pana Ramosy? nějaký stínový zpravodaj. Pokud tomu tak není, tak v tom případě půjdeme dále k rozpočtu. Pan Tulbou za ALDE. Máte dvě minuty. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Také přeji všem všechno nejlepší do nového roku. Během vánočních prázdnin jsem si pročetl studie evropské uh, historie, přečetl jsem si memoáry a pokud jde o biografie a memoáry Jean Monnet, je to, že se domníval, že Členské státy by měly investovat eh, zhruba 27 eh, svých eh, národních příjmů čistě pro udržení chodu věcí a já si myslím, že v tuto chvíli vůbec takto vysoko nejsme. A mě to přivádí k jedné zajímavé otázce. Jak pan Fernandez, tak pan Bulman odvedli samozřejmě vynikající práci během celého procesu a nyní je potřeba zlepšit takzvanou technickou adicionalitu, protože pokud budeme vydávat peníze na dobré účely malým a středním podnikům, tak eh, Eh, se může eh, stát, že je jaksi zaciklíme v současné eh, situaci a nebudou se snažit dosahovat dalších technologických zlepšení. Takže ohledně adicionality, pokud jde o technologické záležitosti, musíme být velice přísní a pokud se nám to podaří, tak si myslím, že to bude další krok upředu a myslím, že to bude úspěch pro Evropu. Děkuji. Děkuji. Tak to byl příkladný citát Žana Moneho, navíc jste se vešel do dvou minut. Teď za GUE a ikon pan Fabio De Masi, prosím. No, já vám všem přeji šťastný nový rok. Tuto debatu tady nevedeme ve vzduchoprázdno, ale v hluboké krizi Evropské unie. A proto bych také rád řekl něco zásadního. Já nejsem tak překvapen, že některé aspekty EFSI neprobíhají tak, jak by si to kolegové představovali. Mě ten příběh, že základním problémem pro investice v Evropě eh, nepřesvědčilo v tom, že bys to mělo poměřovat podle rizik protože my jsme měli v historii vyšší kvóty rizik před krizi a je snad jasné, že v hospodářském prostředí, kdy se krátily rozpočty, eh, samozřejmě ochota k investicím klesá. Eh, čili bylo by asi dobrým předsevzetím do nového roku znovu popřemýšlet o tom, jakým způsobem chceme posouvat veřejné investice. A mě prostě nepřekvapuje, že když eh, se dává soukromým investorům určitá pobídka a pomoc, tak eh, mohou někoho vzít sebou, ale samozřejmě eh, rádi si vezmou nějaký takový dárek, ale proto i teď při přepracování ležet středobod naší pozornosti na adicionotě. Už jsme hovořili o veřejno-soukromých partnerství, například v automobilovém průmyslu, kde německý spolkový soud rozhodl, že tato forma eh, veřejno-soukromého eh, partnerství eh, je dražší Právě proto, že se musí také spolufinancovat rendita soukromých financorů a finančníků, promiňte, a o tom bychom proto měli popřemýšlet. Mm, zda bychom tady jaksi radši ne, neměli mlčet o těch zlatých investičních <clears throat> pravidlech, protože my chceme vytvořit možnosti pro budoucí generace. Teď se o tom diskutuje také v rámci vojenských aktivit a vojenských výdajů a investic do této oblasti, proč bychom to nemohli využít. Děkuji vám mnohokrát. A za, za GUE nikoho nevidím. A jste tady tak výborně. Máte slovo. And happy new year to everybody. Jsem tady, také všem všechno nejlepší do nového roku. Jenom stručně, já bych se chtěla soustředit na eh, sociální podniky a družstevní banky. Tady není jasné, jaký dopad na ně to má. Snažíme se získat investice, eh, informace od EIB eh, e a Celá ta situace, celý ten systém je velice komplikovaný jak pro běžné občany, kteří eh, se chtějí dozvědět eh, o tomto projektu. My se snažíme o větší transparentnost vůči občanům, ale vezměte si obyčejné lidi, podnikatele malých a středních podniků, kteří se snaží například u nás v Irsku eh, zapojit, často vůbec nevědí o existenci tohoto fondu, na to však eh, požádat o peníze z tohoto mm, eh, fondu. Je tady obrovská byrokracie, takže než se vůbec dostanete k člověku, a ty peníze se dostanou tomu člověku ve firmě, tak v podstatě jenom platí úroky 125 milionů bylo eh, vydáno do roku 2016 údajně na družstevní projekty, ale já nevidím žádné doklady o eh, těchto výdajích, takže zdá se, že jsou to opět privátní investoři, kteří těží z tohoto projektu. Já neříkám, že jsem proti investorům nebo jakémukoliv druhu investorů, já jenom říkám, že jsme selhali v oblasti sociální ekonomiky v celé Evropě a snažíme se další prostředky odklánět od této oblasti, tedy od lidí, kteří je opravdu potřebují. A já si myslím, že na toto je potřeba se zaměřit, až Eh, dojde na hodnocení tohoto projektu. Potřebujeme informace o dopadu, potřebujeme větší transparentnost a odpovědnost. My jsme si byli eh, jistě touto věcí na začátku, ale bohužel teď k tomu nejsou žádné důkazy. Nemáme takové důkazy eh, ani v Irsku. A jak říkám, běžní lidé vůbec o existenci tohoto fondu nevědí, nevědí, jak požádat eh, o eh, prostředky z fondu. Je potřeba se opravdu zasadit eh, o zjednodušení, přestat o tom mluvit a udělat proto něco konkrétního pro ty lidi, kteří potřebují tyto peníze nejvíce. Děkuji nyní za zelené stínový zpravodaj za Ekon. Děkuji. I já chci všem popřát všechno nejlepší do nového roku, také Evropské komisi a doufám, že Evropská komise zapracuje na své důvěryhodnosti v novém roce, protože pokud jde o dosavadní hodnocení EFSI, tak se zdá, že jediné poselství komise je, že to je úspěšný projekt a zkrátka musí pokračovat tečka. Ale to podle mě není důvěryhodné posouzení. Když se podíváte na nezávislá hodnocení, tak tam uvidíte také kritická slova. My jsme EFSI jedna podpořili, protože jsme si mysleli, že investice jsou jsou naprosto zásadní pro ekonomiku. Je tomu tak, ale je potřeba, aby byly nastaveny správným způsobem, abychom si nastavili dobře priority, aby vše probíhalo transparentně a všechny tyto aspekty jsou dosti kritizovány jak e, vnitřním hodnocením EIB, tak také nezávislými hodnotiteli, například Ernst Young a dalšími auditory. Takže pokud e, nechceme brát e, takovou kritiku vážně, tak eh, poškozujeme tento projekt do budoucna, protože my si přejeme investice, to ano, ale chceme, aby probíhaly řádným způsobem, aby se ubíraly správným směrem, aby byly dobře nastaveny priority v rámci projektu, aby se správně ubírala také adicionalita. A přesně to nám bylo Junckerovým investičním plánem přislíbeno, takže je potřeba tomu dostat. Na to musíme pracovat. Není možné jenom jednoduše pokračovat v tom, jak jsme celý projekt spustili. A nevím, jestli už to komise pochopila, protože eh, Zdá se, že úplně ne, protože jinak by nemohla pořád opakovat, že toto je zkrátka Junckerův plán a proto se s ním musí pokračovat dále. Je třeba si uvědomit, eh, že Například eh, investice do dopravy často podporují fosilní zdroje, což je špatné. Nebo se podívejte na zeměpisnou rovnováhu. Většina prostředků jde stále například do zemí, jako je Spojené království nebo Francie a Německo. To také si myslím, že není správné nasměrování financí. A třetí věc, to je dopad na zaměstnanost. Ta si myslím, ten si myslím, že musí být trvalejší a dosavadní informace naznačují, že stálá pracovní místa Eh, těch je opravdu málo, krom, eh, zhruba 7 tisíc a to číslo by mělo být mnohem, mnohem větší. Je potřeba zlepšit transparentnost, zlepšit nastavení priorit eh, a také hodnocení projektů musí být transparentní, aby se veřejnost mohla obeznámit. Pokud toto nenastane, tak budeme mít problém s pokračováním tohoto projektu. Je potřeba, aby investiční politika byla opravdu kvalitní a změnila směřování Evropy. Děkuji. Děkuji, pane Ekute. A vzhledem k tomu, že tady není pan Maragal eh, z výboru pro rozpočet, tedy za zelené, tak se zeptám pana Tarana, jestli se chce vyjádřit eh, za zelené a rozpočet. Eh, bohužel nejsem schopen nahradit pana Maragala, který již působí ve Španělsku. Dobře, takže za AFDD máme tady někoho, prosím. bez, bez mikrofonu. I have a big voice. I don't usually... Já mluvím tak nahlas, že myslím, že žádný mikrofon ani nepotřebuju. Takže kdy se Evropa po, eh, poučí z toho, že když bude okrádat daňové poplatníky a firmy, eh, úředníky bez jakýchkoliv eh, zkušeností s podnikáním, že tímto způsobem se nevytvoří žádná pracovní místa. Vláda, vláda nevytváří pracovní místa, jsou to podniky, kdo je tvoří. Tak já jsem si myslel, že eh, bývalá komunistická eh, Evropa už byla dostatečným zkušebním prostorem pro takovéto projekty. Pokud máme důvěřovat projektům jenom díky tomu, že jsou podporovány vládou a tak to by možná znamenalo, že potom do toho budou investovat také penzijní eh, fondy. A co se stane ale s důchodci, když eh, tyto eh, pojišťovny a podniky, do nich investovali, zkrachují? Myslím si, že toto je skutečně velice špatný postup. Ještě, že Británie opustí Evropskou unii, aby se nemusela do budoucna tento problém řešit. Děkuji. Děkuji za tento příspěvek a jako poslední, protože už nikdo tady e, za EFD za rozpočet není, tak za ENF a Ekon. Poslední řečník, prosím. Chcete se vyjádřit? Ne. Dobře. Takže v tom případě... Okay, so, um, we move to the cash V tom případě nezapsaní uh, e, řečníci, nejprve pan Rubik. Děkuji vám, pane předsedo. Já vám chci všem ještě popřát šťastný nový rok a rád bych znovu eh, tvrdil, že bez služeb a produkce nemůže existovat spotřeba. Chceme-li být sociální, musíme se postarat o to, aby se vyrábělo a aby někdo byl ochoten eh, dát k dispozici služby. A pro produkci je třeba investovat, protože nelze vždy mít jistotu v tom, že to, co se investovalo v minulosti, bude úspěšné a bude se to moci reinvestovat. A to prostě vyžaduje určitou ochotu k riziku. A proto je důležité, abychom se postarali o to, jakým způsobem eh, s malými a středně velkými podniky, především na světovém globálním trhu, se budeme moci nově jak si postavit. Eh, je třeba, aby tady byly záruky, aby byly tyto malé, středně velké podniky schopni obstát v exportu. A myslím si, že přece jenom eh, daňové prostředky jsou k dispozici v jednotlivých členských státech jenom omezeným způsobem, proto bychom měli využívat peníze z evropské úrovně. Na jedné straně tady máme zadávání rozhlasových frekvenců, frekvencí, z kterých jsou miliardy, a tyto miliardy eh, by měly být dávány k dispozici z kapsy jednotlivých členských států, protože tady by mohly nízké úroky vytvořit pákový efekt a e, v tom systému ETS by zase e, mohly být použity to prostředky v daleko širší míře než do posud. A sice tak by měl po těch prostředcích měl mít možnost sáhnout EFSI, aby se opět dosáhlo pákového efektu a to by bylo pro rozvojovou zem, rozvojové země a rozvojovou politiku, víš, námu tu, méně tu dnes hovořím, obrovský úspěch, kdybychom mohli umožnit, aby takovéto investiční projekty v rozvojových zemí získaly ručení, a toto ručení by mohlo být financováno z EFSI a to by bylo skutečně eh, výhodné pro obě strany. Děkuji a Pervanč Pereš. Děkuji vám. Drahý pane předsedo, je to naše první výměna názorů mezi členy výboru Ekon a rozpočtu. Už tady zaznělo mnoho věcí. Já bych ráda pouze ověřila, jakým způsobem se máme zapsat nebo zapojit do vyjednování s radou, protože připomeňme si, že naposledy jsme měli tři velmi jasné cíle a bylo nesmírně významné, eh, aby definice a postoj parlamentu byl vůči radě jasný, ale Tady už rada už tak, jak si mapovala území, a naštěstí návrh komise e, je proti e, tomu, co jsme obhajovali v FC 1, ale regulátor a e, rada to nepřijela. Takže doufujeme, že naše oba zpravodajové tady budou mít teď lepší úspěch. Eh, tady již zazněly určité prvky, které třeba zlepšit, já se k tomu nebudu vracet. To je naprosto zjevné otázka ekologické tranzice jako priorita. Převezmeme tuto ideu, o které se diskutoval a která na závěr se neobjevila zakotvena ve specifických kvótách v rámci výzev, které známe. Otázka adicionality, otázka podpory platform ale je tady jeden bod, eh, který bych ráda zdůraznil. Ne, dvě, dva body, eh, které eh, se domnívám, by mohly vytvořit zajímavé osy pro definování nové pozice parlamentu. Za prvé, my jsme na začátku nebyli stoprocentně přesvědčeni o tom, že mm, tento fond by měl být svěřen do investiční Evropské banky. Ale my jsme pochopili, že jaksi v uvozovkách to pro komisi eh, byla taková usnadňující záležitost, ale, mm, ale my jsme prodali to, že to zlepší schopnost eh, spravovat věci veřejné ze stránky EBI. No a abych to tady řekla slušným způsobem, tak si myslím, že tady ještě třeba skutečně aspoň nějakého pokroku docílit jestliže FC2 nebude mít efekt nad způsobem, jakým, bude, jakým bude zpravovat EFSI, Evropská investiční banky, eh, tak eh, se tento projekt nepohne dal. Potom sociální investice, to je ten můj druhý bod. Já vím, že to tedy není hlavní účel obav, když se, hovoříme o, když se hovoří o investičním plánu Junckera, ale přeto myslím si, že to řekl kolega za zelené, který tady hovořil. Bylo už eh, vytvořeno, byla vytvořena řada prací, eh, například pan Timmermans, eh, pan komisař pro sociální záležitosti zdůraznil, že je nutné využít EFSI i pro sociální investice a my bychom to jako pod parlament měli podpořit. Děkuji. Nemáme už žádné jiné požadavky. Někdo další? by si přál slovo? Pokud ne, tak dobře, máme tady zástupce komise, pana eh, Giorgio Cassoniho, kterému dám teď slovo. Děkuji. Um, děkuji všem za velice zajímavou diskusi a také za příležitost pro komisi vzít si slovo během této první schůze. Um, jak eh, mnozí řekli, implementace EFSI pro nás byla poměrně úspěšná a mnoho statistik již to potvrzuje. Že to nebudu opakovat. především mm, SME a střední podniky, které eh, třeba zvýšit zdroje na úroveň podle současného právního základu. Nicméně komise si je vědoma některé kritiky a také některých nedostatků, ehm, které se objevily při implementaci EFSI. Mnozí z vás zmiňovali adicionalitu, to je e, obtížná oblast. Eh, dále, co řekli mnozí e, aktéři, zdůrazňujeme adicionalitu při řešení suboptimální investiční situace a mezery na trhu také podrobnější definice eh, příkladu. Současně hm, opakuju některé připomínky, které tady padly. My navrhujeme vyloučení investic eh, do dálnic v nekohezních zemích, protože to jsou oblasti, které eh, se mohou řešit trhem. Současně Adicionalitu nelze zajistit jenom tím, že budou rigidní pravidla, ale důležitější je transparentnost. Dva důležité aspekty je potřeba zvyšovat transparentnost, je jednak požádat výbor, investiční výbor, aby vysvětlili, proč se domnívají, že investice by měla využívat garancí z evropského rozpočtu a současně dělat ty scoreboardy, eh, zveřejnit je, čímž se čímž bude investiční proces transparentnější a eh, bude existovat mechanismus zlepšování adicionality. Současně jsme si vědomi potřeby zlepšovat regionální geografickou rovnováhu FC. A klíčovou roli z tohoto hlediska měl eh, sehrát i ehm, poradenské Evropské investiční středisko, ehm, kde budou více lokální doporučení na posilování vztahu mezi EIB a mm, projekty. Jak už bylo řečeno, investice nejsou sprintem, ale maratonem. Příprava projektu vyžaduje čas, je třeba e, kvalitní poradenství, také e, navrhujeme zlepšení přijímání v kohezních zemí, flexibilnější kritéria e, nárokovatelnosti a širší definice investic v této oblasti a podobně abych nezapomněl důležitý aspekt, eh, to je kombinace se strukturálními fondy v rámci FC a také ve zvláštních návrzích Omnibus o společným regulaci. Také chci zdůraznit, že jsou i některé jiné kvalitativní aspekty, které třeba vzít v úvahu. My tady hodně spoleháme na parlament. Jak bylo řečeno, my navazujeme na předcházející diskuse. A co je důležité, je posilovat eh, především aspekt ehm, proti daňovým únikům eh, v rámci EFSI a tady by komise měla jít příkladem. Na závěr chci říci, že chci poděkovat obou zpravodajům, panu Fernandézovi, za velice kvalitní eh, obrázek situace. Bulman, s kterým sdílím plně záměr uzavřít jednání do letní pauzy během malckého předsednictví je velmi důležité mm, postupovat rychle, aby byla e, jistota pro investory po letní pauze. Děkuji. A nyní Eh, závěrečné kolo spolu s pravadejů, eh, kteří mohou odpovědět na některé otázky, které tady padly. Pan Bulman má slovo na úvod. Děkuji. Pane předsedo, já ty příspěvky kolegů schrnu. Mm, já za ně děkuji. A mm, podstatě někteří kolegové říkají, my nevíme, co tady má stát dělat a když tady začne na tom pracovat, tak to ještě, ještě všechno zhorší. Já to tady hodně zkracuji, zjednodušuji. Já tuto diskusi znám. My jsme tyto diskuse vedli dlouho. V mnoha zásadních de- debatách. Neříkám, že nemá smysl ty diskuse vést. Neříkám, že není důležité vést tyto diskuse, ale radím, abychom vzhledem k vysoké nezaměstnanosti v mnoha zemích Evropské unie, vzhledem k eh, evidentnímu inovačnímu deficitu v ekonomice a administrativě, abychom tedy k tomu přistupovali pragmaticky. Zásadní otázka z mého hlediska je vyjasněna od Adama Smithe. E, jeho, e, jeho mm, práci Wealth of Nations, kdy bojoval proti státem dovinovaném ekonomice, která e, není demokratická, ale také mm, při, e, stát, znamená, že stát má produktivní roli při Eh, organizaci tehdejšího moderního hospodářství a vlastně eh, hovořil o smíšené ekonomice, kterou vlastně všude máme v západním světě, v Evropské unii. A já bych právě tady chtěl navrhnout, abychom řekli, nebo že bychom mohli říci jako většinová pozice našeho výboru, že toto spojení státních iniciativ a soukromých iniciativ můžeme eh, dělat inteligentně. Nebo úplně špatně. Můžeme to dělat tak špatně, že v některých členských zemích, kde jsou velké e, přebytky exportu, tak tam investovat do dalších dálnic, anebo v zemích, kde vůbec nevědí, co se sluneční větnou energií, vodní energií, tak eh, tam eh, omezíte jaksi faktory za, eh, za, za ropu, tak to by bylo inteligentnější. Takže inteligentní kombinace mm, státního a privátního podnikání. To, to jsem mm, viděl ve většině příspěvků Mm, se ohlašují různé deficity. Deficit v implementaci, protože nejsme schopni dostatečně dobře vybírat, dostatečně produktivně a inovativně e, to, že technologické komponenty, moderní technologie jsou podceňovány při výběrovém řízení Eh, důkazy toho, že eh, to řízení se musí zlepšovat a, změ- a měnit. To všechno bych navrhoval, abychom toto zapracovali do eh, hodnotící zprávy a naše zkušenosti z FC1 pak jak si využili modulaci FC2, aby byl co nej rychlejší režim pro další eh, hodnotné investice, tak aby byly včas eh, podány. Děkuji tedy za vaši kolegiální podporu a těším se na další spolupráci. Děkuji, pane Uh, Nyní za výbor pro rozpočet pan Fernandez, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval všem kolegům. Rád bych připomněl, že parlament byl skutečně velmi sjednocen a to potvrdil i můj místo předseda, protože sledoval stejné cíle a vlastně příspěvky kolegů ukazují, že jsme měli stejný cíl. V rámci EFSI podařilo se nám například snížit o miliardu eur ty škrty, které se vyskytly v horizontu 22 pro Connecting Europe Facility, rovněž se vylepšil, hodně vylepšil text. Dali jsme potřebu lepší zprávy větší veřejných do popředí a na základě příkladu například územní soudržnosti, kterou jsme definovali jako cíl či vytváření pracovních příležitostí. Ale budeme mít stále co dočení s jedním problémem. Tento fond vyžaduje proaktivní přístup, ale také proaktivní přístup příjemců a regionu. Dám vám příklad Eh, potřebujeme prostě eh, například tu energetickou unii. Vždyť o tom mluvíme pořád. Ale to by mělo dát povinnost členským státu. Ale byl to Evropský parlament, který dal k dispozici aby sousedé mohli využívat záruky pro tento cíl, ale je třeba, aby členské cíle o tom mezi sebou hovořili. Je třeba, aby členské státy využívaly platformy, jako ku příkladu mezi zeměmi pro tento cíl, který je mimořádně významný pro Evropskou unii, zejména v tomto geopolitickém okamžiku, který prožíváme. Eh, eh, my jsme eh, chtěli hovořit o tom, že se má hodnotit minulost, ale už se tady zaznělo také, co budoucnost. My chápeme, že zemědělství, sociální záležitosti, ale jaký zemědělství a rybolov už jsou v tom návrhu. Už jsou v duchu toho nařízení. Možná, že by to šlo vyjadřit ještě jasněji. No dobrá, mohli bychom vytvářet platformy pro sociální cíle společně už v rámci nařízení, které v současné době existuje. A taky si myslím, že bychom měli ještě trvat na jednom cíli, a sice platformy jsou prostředkem, nejlepším prostředkem pro zhromáždění dobré vůle, pro zhromažďování, soustředování projektů, ale také proto, aby byly projektovány z evropských fondů, nejenom EFSI, ale také Evropského strukturálního fondu. Ale je tady zapotřeba té synergie, abychom dospěli k dobré koordinaci, abychom vytvořili více synergie, která aby nám to umožnilo lépe využívat tyto finanční nástroje, které máme k dispozici. A mám ale ještě jinou obavu a sice znají se projekty, které jsou schvalovány. Známe projekty, které jsou odmítány v rámci důvěrnosti. Ale neznáme vůbec projekty, které se nedostanou do toho výběru. A EBI často říká, EIB často říká investorům, no tento projekt není dobrý. A ten se tam ani nedostane do toho systému. A proto je nesmírně významné, abychom se také podívali na to, jaké projekty eh, by příjemci rádi měli financované, ale které se vůbec do toho systému nedostaly. A Myslím si, že za naši stranu, za Evropský parlament, a já rovněž znám vynikající práci mého místo, eh, pardon, spoluspravodaje Uda Bulmana, který se mnou pracuje, můžete si být jistí, že za naši stranu my uděláme všechno pro to, abychom co možná nejrychleji měli nařízení ještě za předsednictví Malty. Očekávám, stejnou ambici i z dalších institucí, protože za naši stranu jsem si jist, že už jsme to prokázali i v minulosti, že my jsme schopni pracovat rychle a chceme spolupracovat s celým světem, chceme skutečně zhromažďovat ten input všech politických skupin, protože cíl investic, lepší konkurenceschopnost v Evropské unie, více pracovních příležitostí, více územní soudržnosti, no to jsou cíle, které sdílíme všichni. To je snadné odpovědět na tuto otázku. Potřebuje Evropa investice? No ano, potřebuje. Eh, eh, selhala Evropa v mnohem? Ano, ano. A proto potřebujeme tento fond. Potřebujeme více pracovních příležitostí, potřebujeme rovněž posílit naši konkurenceschopnost a jsem si jist, že společně úspěšně vytvoříme vylepšené nařízení. No ale já mám ještě jeden problém. A sice je třeba respektovat a hlavně dobře interpretovat nařízení, které, jak doufám, bude co nejrychleji přijato. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám. Musím říct, že plně souhlasím s posledními slovy pana Fernandese. Myslím si, že je důležité, že jsme ukázali značný konsenzus, pokud jde o vývoj této problematiky, o inkluzivní eh, zpracování a co možná nejrychlejší zpracování, což samozřejmě nesmí být na úkor kvality, ale víme, že oba zpravodajové si jsou toho vědomi, vědí, že nejprve přijde prováděcí zpráva, pak eh, druhá zpráva, máme už k dispozici časový plán myslím, že můžeme také zauvažovat o tom, zda bychom ho ještě nemohli dále zrychlit, pokud jde o zprávu o fc 2. Můžeme o tom ještě diskutovat, takže eh, ten časový harmonogram v podstatě odpovídá délce malackého předsednictví a myslím, že může zajistit dobrý výsledek. A jak řekl Jose Manuel Fernández, Dobrý legislativní text je velice důležitý, ale stejně důležité je, abychom maximálně a nejlépe využili nástrojů, které máme pro řízení tohoto projektu. Takže doufáme, že budoucí změny přinesou zlepšení a že také zlepší kapacity, pokud jde například eh, o propojování záruk EFSI a strukturálních fondů, že dojde k vzniku těch platform, k využívání adicionalit eh, u, pro investice, které by normálně neproběhly kvůli selháním trhu. Takže myslím si, že tato legislativní práce skutečně může být dobrou příležitostí, jak zlepšit to, jakým způsobem dosavadní EFSI jsme využívali. Bylo to dobré, ale myslím si, že je zde prostor pro zlepšení. Takže následující data. Slyšení 23. ledna předložení prováděcí zprávy 25. ledna, prezentace návrhu prováděcí zprávy 13. února ve Štrasburku, termín pro pozměňovací návrhy k této zprávě 28. února, předložení legislativní zprávy 15. března a tady možná eh, dojde k určité mu zrychlení o jeden týden, byť to není zcela zásadní. Výměna názoru hledně pozměňovacích návrhů 3. dubna, termín pro eh, eh, pozměnění textu 10. dubna a hlasování ve výboru 15. května a následně zahájení trialogu 17. května. Takže tak vypadá časový plán. Já doufám, že tedy vše bude završeno do letních prázdnin a že tím pádem bude legislativa schválena, ještě než se rozejdeme na prázdniny. Pane spolupředsedo, chcete něco doplnit? Děkuji, Roberte. Jenom velice stručně a obecně bych doplnil, že byť e, si plně uvědomuji, co je naším cílem v oblasti FC, že nám nejde o sprint, ale maraton, jak už tady dnes odpoledne zaznělo, tak přesto přeze všechno bych nás všechny poprosil, abychom byli chytří, inteligentní a také dostatečně kritičtí v našich příspěvcích, protože skutečně před sebou máme, pokud jde o délku tratě, maraton a to je potřeba si uvědomit. Bude to vše trvat velice dlouhou dobu a v mezidobí je třeba si uvědomit, jaká je politická situace v Evropě ta opravdu není příliš přátelská, kdybych to měl říci jemně, takže buďme dostatečně kritičtí. Děkuji ještě jednou. Myslím, že tímto můžeme naše dnešní jednání uzavřít. Příští společné jednání výboru pro hospodářské záležitosti a rozpočet k tomuto tématu proběhne 23. ledna ve 4 hodiny odpoledne. Děkuji vám všem, končím dnešní zasedání.